Eh, dobrý večer, dámy a pánové. Eh, mám nejprve na začátek krátké sdělení. Obdržela jsem požadavek od skupiny EPP a od eh, skupiny socialistů a demokratů, od ECR, e od EFD e a od skupiny zelených a Jedná se o návrhy na jmenování do výborů a delegací a seznam těchto návrhů bude přiložen k eh, zápisu z tohoto zasedání. Pokud nebudou nějaké námitky do schválení tohoto zápisu, budou pokládány za schváleny i tato jmenování. A nyní přecházíme k dalšímu pořa- eh, progra- bo, promiňte, bodu na našem jednacím pořadu. Je to